Dámy a pánové, přeji všem dobrý den. Vítám vás dnes dopoledne na tomto zasedání, kdy si vyslechneme zprávy z jednotlivých seminářů naší Agory. Doufám, že to bude plodné, zajímavé a konkrétní dopoledne. a budeme se mít nad čím zamýšlet v následujícím roce i zde v parlamentu. Dnes dopoledne si tedy vyslechneme zprávy z jednotlivých seminářů. Máme 20 občanů, kteří se účastnili konsensu a ti vystoupí s návrhem doporučení, která vrpnula z jejich práce za poslední dva dny. To bylo trošku další než ty semináře. V 11 hodin budeme mít krátkou přestávku na kávu a to umožní panu Roučkovi a mně, abychom se odebrali na tiskovou konferenci, na které oznámíme výsledky vaší práce. A potom budeme pokračovat tady, zajdeme do větší hloubky a umožníme některým z vás, aby doplnili naše závěry. A potom můžeme Agoru uzavřít. a potom se samozřejmě všichni společně vyfotografujeme. Dobře, takže se pustíme do práce a já bych vám na úvod chtěla říct, že byste měli mít před sebou dokument se závěry ve francouzštině. Anglickou verzi dostanete zhruba za půl hodiny, ta se teď tiskne. Chtěla bych poděkovat překladatelům a všem, kdo pracovali hodně pozdě včera večer a hodně brzy dnes ráno, aby pro nás připravili překlady. Tlumočníci bohužel dokument nedostali. Aha, dokumenty zatím nemáte, ale za chviličku přijdou, jsou na cestě. Já jsem nabyla dojmu, že už je rozdali, ale zjevně ne. V každém případě si vyslechnete ústní prezentace, můžete si je poslechnout ve svém vlastním jazyce. Bude to ústní prezentace těchto závěrů a tím začneme. Začneme první skupinou. Financière et nouvelle pauvreté která se zabývala hospodářskou a finanční krizí. Předsedkyní byla paní Jean Lambertová, europoslankyně, a dva klíčoví zpravodajové byli pan Spinola a paní Figueiredo. Takže okamžitě předávám slovo paní Figueiredo, které chci poděkovat za to, že mezi nás přišla. Ona musí za chviličku na letiště, takže si nejprve vyslechneme zprávu za tuto skupinu. A spolu zpravodaj pak může případně doplnit, co řekne ona. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Naše pracovní skupina vedla velice zajímavou rozpravu k otázkám chudoby, jejím příčinám, ke krizi a samozřejmě také k opatřením, které nabízejí eh, nejrůznější instituce tváří v tvář této situaci. Také jsme eh, slyšeli rozhořčení nad eh, nárůstem chudoby a nedostatkem zmírňujících a řešících opatření a kroků. Evropské instituce a konkrétně Evropský parlament a tady musím říct, že eh, kolegům a kolegyním výboru pro zaměstnanost a sociálních eh, věcí, které pracuji, to také sdělím, prostě musí absolutně musí na tyto eh, situace reagovat, musí důsledně hledat řešení, odpovědi a domnívám se, že je třeba eh, se lépe věnovat a více věnovat eh, lidem, kteří se nacházejí v svízelných situacích a proto tady přichází některé pracovní skupiny s konkrétními návrhy. Eh, náš zpravodaj vám tyto návrhy předloží konkrétně. Jsou to návrhy, které předložily některé organizace, které pracují v sociální oblasti. A samozřejmě tyto organizace žádají, aby Evropský parlament a komise důrazně trvali na delším a hlubším projednání otázek, které e, byly na našem pořadu dne a navíc my jsme ani neměli prostor a čas, abychom na všechny ty otázky reagovali. Je prostě třeba, aby celý Evropský parlament, všichni poslanci, všechny poslankyně si tyto věci více uvědomovali minimální příjem napříč Evropskou unii eh, by si zasloužil konkrétní legislativní iniciativu, to je nutné. Máme zprávu, ale nemáme konkrétní legislativní návrhy. Já jsem na té zprávě osobně pracovala. Evropský parlament podpořil toto stanovisko, ale nevznikla nějaká eh, další iniciativa eh, a je to také proto, že to je vlastně Evropská komise, která jediná může přijít s takovouto legislativní iniciativou. A pak je tady otázka soudržnosti, sociální soudržnosti, lepší sociální a hospodářská politika eh, Unie a důstojnost eh, člověka. To je něco, co musí Evropská eh, unie lépe zohlednit. Je třeba analyzovat nejrůznější kontexty a dopady úsporných opatření, úsporných plánů a e, je třeba si uvědomit, že tady se hodně odděluje e, ekonomická sféra života a sociální e, a to je třeba opět propojit a vidět důsledky těch hospodářských politik v sociální oblasti. My jsme se zabývali právě tímto aspektem. Je pravdou, že je třeba si více promyslet, jaké dopady má, e, mají hospodářská opatření, jaké sociální dopady. E, roste chudoba, roste nezaměstnanost, e, roste špatně placená práce a tady prostě už byla situace chudoby, která se dále zhoršuje některé ty situace jsou skutečně velmi, eh, velmi špatné a k tomu se chudoba prohlubuje. Je třeba myslet zvlášť na některé kategorie obyvatelstva, na některé skupiny, jako jsou mladí, jako jsou ženy, jako jsou starší občané. A my zde v Evropském parlamentu v nadcházejících měsících budeme diskutovat i o sociálním zabezpečení, o sociální pomoci a proto jsme také upozornili na nutnost eh, eh, určitých reform, aby i starší občané mohli žít důstojným životem Dalším tématem je přístup eh, k veřejným službám, sociálním službám, službám veřejném zájmu. Náš kolega zpravodaj va o tomto všem hovořit podrobněji a předloží určité návrhy, které eh, tady zazněly ze strany zúčastněných organizací směrem k parlamentu. Mně toto všechno připadá velice důležité a pevně věřím, že všichni pochopíte, že to rozhorčení musí eh, prostě zaznít a musí zaznít i ve vašich jednotlivých eh, zemích. Eh, musí to slyšet vlády, musí to být promítnuto i do jednání rady a hospodářské a sociální opatření, které mají všechny tyto důsledky, ty jsou vlastně, o těch si vlastně rozhodováno na úrovni rady. Takže rozhorčujte se, Eh, kritizujte tyto věci i ve vašich vlastních zemích, aby se politiky státu změnily. Takže děkujeme za toto vaše sdělení, za váš hlas, který zaznívá v tomto čase krize a chudoby. Merci, Děkuji paní Figueredo. A teď tedy eh, spolu zpravodaj, jak uvidíte v každém té pracovní skupině je vždy jedním zpravodajem někdo z parlamentu a druhým z, někdo z nevládní organizace. Na řadě je tedy spoluzpravodaj pan Spinoel z Efanza. Děkuji. Doufám, že mohu hovořit nizozemsky. Prosím. Dobře, tak já přejdu na nizozemštinu. Já jsem právě viděl dnes ráno písemnou zprávu z naší činnosti, takže ono je trošku těžké zacházet do podrobností. Ale pokusím se to říct vlastními slovy. Rád bych zdůraznil zhruba šest bodů. Za prvé, panuje tady určité rozhorčení. Někteří lidé jsou opravdu rozlobení z toho, jak to teď vypadá v sociální oblasti a myslí si, že Evropský parlament by měl být eh, určitou cestou, jak vyjádřit toto rozhorčení. Měl by být mm, větší veřejný profil. Zamýšlíme se nad příčinami těchto sociálních nesrovnalostí. Musíme zjistit, z čeho to všechno vychází, pokud chceme najít nějaké řešení. A Evropský parlament může být tím pravým fórem, které by mohlo zorganizovat debatu o novém paradigmatu, o nové společnosti protože je zjevné, že růst naší společnosti zatím vycházel ze základů, které už nám teď nepomohou. V této pracovní skupině jsme také žádali víc legislativy pro sociální zabezpečení, víc evropské legislativy. Samozřejmě Evropský parlament se v této oblasti nemůže chopit iniciativy, ale může tlačit na komisi, aby předkládala legislativní iniciativy. Byla tady také otázka nebo žádost o legislativu, která by upravovala otázku zadlužení, konkrétně abychom zabránili nadměrnému zadlužení mezi zranitelnými skupinami obyvatel. Souvisí to především se spotřebitelskými úvěry. A další možnosti by byly i v jiných sociálních oblastech, jako je třeba minimální příjem. Někteří poslanci poukázali na to, že veřejnost jako taková neví, že parlament teď má větší pravomoci na základě spolurozhodování. Nevědí, že i v těchto oblastech, třeba v oblasti eura, je možná legislativa. Jedna z konkrétních žádostí byla využít otevřenou metodu koordinace s tím, že bychom se ji přidrželi a naopak ještě posílili, protože je to významný pilíř evropské sociální politiky. A Evropský parlament by si měl najít svou úlohy v nové evropské platformě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. A právě v tomto kontextu bychom mohli dál pokračovat v práci na sociálních politikách v následujících deseti letech. Parlament by měl rovněž dál pokračovat v práci, které se věnuje do posud, vlastně sociálních otázek, a to i ve spolupráci s dalšími evropskými institucemi. I ostatní instituce by měly odpovídat za to, co udělají, pokud Evropský parlament přijde s nějakou otázkou v oblasti sociální. Například nedávno parlament vyzval komisi, aby zajistila evropskou strategii v této oblasti. Já si myslím, že parlament by to měl dál sledovat a měl by se postarat o to, že komise něco udělá. A to platí i pro ostatní věci, jako třeba chudobu dětí, aktivní začlenování, minimální příjem a tak dále. A e, v souvislosti s chudobou a účinky chudoby musíme dát lidem vědět, jak to vlastně vypadá. Lidé žijí v chudobě, musíme je naučit, co s tím dělat. A možná, že by to mohlo vést v budoucnu, když poučíme i státní úředníky, k lepším politikám. A pak tady byla řada, jak bych to řekl, Evropský parlament v rámci rozpočtu na výzkum by možná mohl využít výsledky své práce strategičtějším způsobem, aby řešil otázky chudoby. Včera se mluvilo i o dalších věcech, například o tom, že toho zatím moc nevíme o tomto jevu. Například o chudobě ve venkovských oblastech, o dopadu chudoby na svobodu pohybu o interní migraci z východu Evropy na západ. Zazněla další obecná prohlášení, která by mohla být významná pro Evropský parlament, až bude pracovat na svých vlastních politikách. Samozřejmě musíme se na ty věci dívat e, celkově, musíme řešit více rozměrů. Nemůžeme chudobu vyčlenit nějakým umělým způsobem, musí se do toho zapojit všichni, všichni se musí věnovat rozvoji a zpracování politik, musíme se zaměřit na určité skupiny z hlediska chudoby, protože ne na každého má chudoba stejný dopad. Paní Figarejdo zmínila ženy, pak jsou tady ještě děti a další zranitelné skupiny. A obecně, alespoň já jsem měl ze včerejší e, práce ten dojem, že musíme vycházet z toho, čeho jsme dosáhli. Musíme zjistit, co už se udělalo. Nesmíme na to zapomínat a musíme to považovat za základ pro další práci. Tolik tedy mými vlastními slovy k tomu, co jsme slyšeli včera. Já myslím, že jsem zmínil většinu těch konkrétních věcí, které vyplynuly z této pracovní skupiny. Já myslím, že nikdo vůči tomu nebude mít žádné námitky. Eh, děkuji vám, pane Spinoeli. A děkuji také za ty připomínky, eh, které jste tady přednesl. Zpráva existuje a je teď rozdávána, ale je jistě dobré, abychom věděli, jakou atmosféru měla eh, práce eh, v vaší pracovní skupině. Zaznamenávám, že tam zazněla slova rozhorčení, nespokojenosti, zloby vůči některým těm jevům. Samozřejmě, že budeme mít ještě rozpravu, ale pokud by teď někdo z této pracovní pracovní skupiny chtěl ještě doplnit to, co tady zaznělo, eh, tak je to možné v tuto chvíli, pak přejdeme k dalším eh, zprávám z jiných eh, pracovních skupin a rozprava bude po pauze na kávu. 342 číslo, prosím paní, máte slovo. Hello? Uh, Jones Sean Jones z Evropské sítě boje s chudobou. Děkuji za tyto dvě zprávy. Ta tento seminář měl velice široký záběr, ale vám se opravdu podařilo podchytit to hlavní, rozhořčení, zlobu a e, tu potřebu něco s tím dělat. Já bych pouze připomněla na pár konkrétních věcí, o kterých nebyla řeč. My jsme velice konkrétně e, vyjádřili svou představu, čím by se měl parlament zabývat a tím bychom se měli zabývat například příčiny krize, debata sociálních dopadů krize. Tady parlament by měl sehrávat velice konkrétní úlohu. Máme například um, takový projekt vyhodnocení sociálního dopadu krize, tím se zabývá komise, ale nevím, zda parlament toto registroval. Za druhé, otázka Evropy 2020. Je jasné, že to, co se odehrává nyní, je v kontextu Evropy 2020. Už máme zprávu o pokroku, máme tu vlajkovou platformu, máme cíle v oblasti chudoby ale my bychom chtěli, aby se parlament zabýval celým balíčkem, protože hospodářství vlastně podrývá sociální cíle v růstových cílech se hovoří pouze o růstu konkurenceschopnosti, fiskální eh, konsolidaci a tak dále. A kde tady máme parlament? My velice silně voláme po dvou věcech. Za prvé pracovní skupina v parlamentu, která bude sledovat celkový kontext Evropy 2020 a rovněž tam by měly mít svůj hlas i ty jiné zainteresované strany. A rovněž by se parlament měl snažit tlačit na členské státy, aby v každém členském státě byla platforma platforma pro boj s chudobou, aby tam to bylo navázáno na otevřenou metodu koordinace. To právě europoslanci by měli být tímto mostem a měli by být na to navázáni i poslanci, nikoli pouze nevládní organizace. Jak na komunitární úrovni, tak na národní úrovni. Tady bychom chtěli vidět nějaké výsledky té zloby. Děkuji za tyto návrhy, které beru na vědomí a nepochybně se o to pokusím hovořit s kolegy v parlamentu následně. Další účastníci této pracovní skupiny, e, prosím, pan kolega z hospodářského a sociálního výboru. Merci, madame président. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem, ano, členem Evropského Eh, hospodářského a sociálního výboru, přicházím z Rumunska a jsem zástupcem jedné odborové organizace, budu hovořit rumunsky. Já bych vám chtěl říci následovné. Včera jsme měli opravdu na zajímavou debatu v našich třech eh, seminářích a je jisté, že veliký význam má skutečnost, aby um, regiony a členské státy se znaly k tomu, že musí bojovat s chudobou. Zároveň však nesmíme zapomínat na něco, co je taktéž velice důležité, totiž ta dysfunkční povaha toho neoliberálního systému, se kterým se tady musíme vypořádávat. To se se odehrává v téměř všech členských státech a toho se musíme zbavit v zájmu toho, abychom byli schopni se těch v budoucích krizí zbavit a už nevyvolávat krize, které prohlubují chudobu. U nás v hospodářském a sociálním výboru, bych chtěl jménem tohoto výboru rozhodně přivítat tuto iniciativu. Iniciat- instituce, které jsou vytvářeny, totiž evropské dozorčí orgány pro bankovní sektor například, nebo rovněž dozor nad reformou důchodu a e, cených papíru. Vše toto musí se odehrávat e, v takovém reálném rámci. Tyto instituce musí mít reálné pravomoci. Dokonce i když pan Rouček včera řekl, že některé členské státy se snaží tomuto procesu bránit. Pokud se nám nepodaří odstranit um, ty vady toho hospodářského mechanismu, e, tak vlastně celé naše snažení je odsouzeno k neúspěchu. A v takovém případě jakové, jakékoliv snahy parlamentu a rady budou mít mnohem, mnohem těžší práci, budou narážet na více překážek. A proto já apeluji na to, aby tady bylo vytvořeno prostředí, kde můžeme účinně zasahovat do hospodářství tak, aby už se ty krize neopakovaly. Merci beaucoup de cette... Eh, Děkuji vám za tento příspěvek. Je tady ještě jedna žádost o slovo, prosím, pane. Eh, číslo 98. Děkuji, budu hovořit španělsky. Chci reagovat eh, na to, co tady bylo řečeno. Bylo nám E, také naznačeno, že je třeba pracovat na úrovni jednotlivých členských států, že e, se musíme i tam e, rozhorčovat, že musíme i tam věci kritizovat, ale to je pravda. My tak činíme a mohu vám říct, že to rozhorčení není něco, co by chybělo co bychom tady jenom ventilovali, aniž bychom doma cokoliv dělali, aniž bychom se o něco snažili. Eh, já eh, si myslím, že by Evropský parlament ale měl eh, také více konat, protože to nám následně pomáhá při našich jednáních s vládou doma. Je opravdu důsledněji třeba hovořit o sociálních důsledcích krize a nejenom pořád o hospodářských důsledcích, o tom, jak si vede automobilový průmysl či jiné sektory. To je jistě důležité, ale je třeba mluvit také o tom, jak se krize dotýká lidí. Země jsou důležité, ale občané přece také. A proto je třeba zjistit, jaký důsledek má krize na občany. A přesně o to nám jde. My chceme, aby Evropský parlament vedl rozpravu, aby eh, to všechno hodnotil, aby hodnotil důsledky uplatňování strategie 2020 a aby vytvořil eh, pracovní skupinu, která by to všechno sledovala velmi důsledně a dlouhodobě. O tom tady hovořili i předřečníci. Pokud by něco takového vzniklo, tak by nám to jistě pomohlo v naší snaze a v našem úsilí v jednotlivých jednotlivých členských státech, které tu zastupujeme. Opravdu jsme připraveni se hodně o to podílet e, také sami. Děkuji. Je tady ještě jedna žádost o slovo, prosím velmi stručně. Děkuji paní předsedkyně. Ano, budu hovořit velice krátce. Chci říct, že se jmenuji Filip Roye. Včera jsem navrhl ve své pracovní skupině, aby Evropský parlament mohl navrhnout legislativní normu, e, která by eh, podchytila otázku spotřebitelských úvěrů, protože eh, to často přispívá k chudobě eh, v této době krize a ještě něco, co tady nezaznělo od předřečníků, je to otázka delokalizace pracovních příležitostí, konkrétně Eh, z těch zemí, eh, které mají nízké sociální náklady a jejichž eh, pracovníci se potom snaží především v oblastech, jako je stavebnictví, uplatnit v jiných zemích, kde to vede k nezaměstnanosti a k možnostem vzniku chudoby. Děkuji vám. A teď je na řadě pracovní skupina číslo dvě, jehož Jejíž tématem e, byla krize migračních toků. Pan Darden, e, poslanec, to přednese a spolu e, s pravodajové jsou další dva kolegové. Nejprve paní Bena Araba. Prosím. Děkuji, Izabelo. Úvodem bych chtěla poděkovat všem účastníkům. Ta rozprava byla nesmírně bohatá a dám slovo svému kolegovi panu Dardenovi. Eh, ano, dostali jsme určité vymezení. Eh, měli jsme tedy eh, hovořit vzhledem k možnostem, který má Evropský parlament k této tematice a připravili jsme následující návrhy. Představitelé občanských společností eh, vyzývají parlament, aby znovu proskoumal celkový objem politik, které se vztahují k prekérním situacím občanům a tak, aby byla respektována důstojnost člověka, která je jedním ze základních principů Evropské unie. A pak eh, samozřejmě je třeba zohlednit Lisabonskou smlouvu a to, co říká o azylu a migraci a e, příslušné agentury Evropské unie musí respektovat ustanovení e, Ženevské umluvy, umluvy o lidských právech a Evropské charty o lidských právech a dalších e, mezinárodních právních nástrojů. Za třetí je třeba integrovat během Eh, návrhu, eh, projednávání návrhu směrnice o jednotném postupu práva všech eh, migrantů bez diskriminace sociální či hospodářské a znovu nastolit debatu o právu na azyl, které by spočívalo na skutečných humanitních hodnotách. Finanční rámec pro rok 2014 až 2020 by měl, být, by měl jít ruku v ruce s strategií 2020 a s ob objektiv a s cíly milénia a je zároveň e, také třeba více sloučit e, působení jednotlivých e, evropských finančních fondů a migrační politika Evropské unie by měla mít odpovídající koncepci a rozpočet. Rovněž vyzýváme Evropský parlament, aby Evropskou komisi požádal, aby iniciovala diskuzi s všemi členskými státy a s občanskou společností o postupů, eh, odměňování a důstojných pracovních podmínkách. Rovněž je třeba podporovat vznik eh, občanských platform v Evropské unii v oblasti migrace a integrace, tak aby se eh, podporovala účast jejich účastníků v této rozpravě, aby se využili Eh, aby se využilo know-how a znalosti a zkušenosti všech zúčastněných eh, aktérů. Eh, rovněž je třeba usnadnit uznávání profesních kvalifikací a vzdělání a zkušeností občanů třetích států a umožnit jim přístup na trhy Evropské unie. <clears throat> Zároveň je třeba eh, postoupit dále eh, v eh, depisování příslušných dohod s vládami těchto států, zajistit lepší spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty ve smyslu protokolu o úloze národních, proto, národních parlamentů, který je připojen k smlouvě o fungování Evropské unie. Rovněž je třeba dále bojovat proti veškerým formám rasismu a diskriminace v Evropě a prosazovat integraci e, přístěhovalců e, i rozvojem e, no, slovníku, který by byl příznivý vůči přistěhovalcům a rovněž prosazováním lepšího zohlednění jejich problémů ve sdělovacích prostředcích prosazovat otevřený koncept otevřené společnosti, která by zahrnovala všechny e, občany bez rozdílu jejich statutu. Následně ještě e, rozšiřovat e, práci dobrovolných, dobrovolného charakteru a v občanské společnosti. A další bod, který velice zdůrazňujeme, eh, podpořit evropské parlamentáře, aby eh, podepsali úmluvu, eh, která se vztahuje k prohlášení, které se vztahuje k úmluvě OSN o přistěhovalcích. Evropské členské státy by měly důsledně uplatňovat všechna ustanovení Evropské úmluvy o lidských právech. Děkujeme vám a doufáme, že jsme plně zohlednili všechny příspěvky v naší pracovní skupině. Děkuji oběma spoluspravodajům za všechna tato přesná doporučení a Eh, uvidíme, zdali ještě někdo další z této pracovní skupiny se chce vyjádřit k tomu, co tady, to, co tady zaznělo. Prosím, paní. 350, prosím, ano. Já se jmenuji Suzanne Lombasa a chtěla bych poděkovat oběma spoluspravodajům, protože opravdu všechno to, co v naší pracovní skupině zaznělo, zde přednesli. Jediná obava, kterou mám, ale možná, že to někde je, v nějakém doporučení, konkrétně v doporučení, které se e, týká práv žadatelů o azyl e, tak, jak jste to formulovali, nevím, jestli je tam e, také e, pojednán ten problém obchodování s lidmi. To by se mělo také někde objevit. Otázka obchodování s lidmi. Přece spolu zpravodajka, je pravda, že to tady zatím nikde nezaznělo, ale určitě to tam připojíme, je to důležitá věc. Nikdo další? Ne, je tady ještě pan Giuliani z Evropského hospodářského a sociálního výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Účastnit se tohoto zasedání jménem hospodářského sociálního výboru je pro mne čest. Já si myslím, že všechny věci, o kterých jsme se zmínili, už tady zazněly. Nicméně já bych rád zašel ještě dál než je takové to zhrnutí. Samozřejmě to také potřebujeme, rád bych ještě něco doplnil. Doplnil bych něco k naší debatě, která podle mě byla zajímavá a myslím si, že by to mohlo zajímat i ostatní. Mluvíme o otevřené koncepci občanství. Já myslím, že to nepokrývá migrující pracovníky. O těch jsme také v naší debatě mluvili. Možná, že ta definice, kterou jsme tam měli, byla trošku zjednodušená. Možná, že tato definice nám neumožňuje postihnout i občany států, které nejsou členy Evropské unie a kteří usilují o práci v Evropské unii. Měly bych tam také patřit migrační toky uvnitř Evropské unie, mezi jednotlivými státy Evropské unie a dokonce v rámci jedné země. Migrující pracovníci by neměly být spojováni s koncepcí svobody pohybu pracovníků. Mělo by to spíš souviset s hledáním zaměstnání a proto k tomu také patří úplná práva občanů. Bohužel, když se třeba zamyslíte nad celou řadou rumunských občanů, kteří jsou v Itálii, ti zatím nepožívají všechny výhody, které plynou ze změny legislativy, nejsou úplně integrovaní do systému sociálního zabezpečení, který máme pro italské občany. Zatím jsme to nerozšířili na všechny občany, kteří se pořád ještě pohybují, kteří se zatím neusadili. A to tady hodně souvisí s koncepcí sociální identity a práva na občanství. Já myslím, že ta zpráva, kterou jsme si vyslechli, byla vynikající, nicméně chtěl jsem k tomu ještě do této diskuze tohle doplnit. Byla to velice zajímavá debata. Děkuji, pokud za tuto pracovní skupinu již nikdo nechce žádat o slovo. Je tady ještě paní číslo eight prosím představte se. Z Bulharska jsem, z Evropské sítě proti rasismu. A já bych se chtěla dozvědět, co se bude dít po tom, co jsme zde přišli s těmi doporučeními? Měli jsme velice dobrý eh, participativní eh, seminář, zaznělo zde mnoho různých podnětů a mě by zajímalo, jakým způsobem se dozvíme, jaké byly výsledky této konference. Vím, že u některých doporučení eh, potrvá nějaký čas, než budou naplněna. Ale mohli bychom se dozvídat o těch pokrocích do budoucna, již případně bude dosaženo? Já bych vám navrhla, paní kolegyně, abychom potom v té poslední části měli takový, eh, eh, takovou rozpravu, ve které zazní eh, obecně odpovědi na globální otázky, které tady zazněly ze všech třech eh, pracovních eh, skupin a eh, buďte si jista, že to budeme všechno i nadále sledovat, nezůstane to jenom slovo na papíře. A teď dovolte, abych dala prostor kolegům z třetí pracovní skupiny ta se týkala přístupu lidí v obtížných situacích k udržitelnému způsobu života. Byla tam paní Beržia, poslankyně a pan Burdel z Evropské konfederace, odborové konfederace, takže paní Beržia jako první, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně když jsem slyšela své kolegy, tak jsem si uvědomila, že jsme vlastně se těmi tématy trochu překrývali. Musím říct, že u nás se diskuze hodně soustředila na reálný dopad hospodářské a sociální krize na každodenní život eh, lidí v obtížných eh, životních a sociálních situacích a konstatovali jsme, že tady samozřejmě chudoba existovala již před krizí a že ta krize eh, všechnu tu situaci ještě mnohem více zhoršila, především co se týče přístupu a požívání určitých práv. Eh, rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a uvnitř členských států, to bylo také téma, které bylo zdůrazněno a pokud bych měla hovořit stručně, tak podle údajů se zdá, že některé členské státy si vedou mnohem lépe než jinde. Ty rozdíly jsou obrovské, když se podíváme na holé statistické údaje. Zároveň jsme také eh, se soustředili na to, že je třeba hledat taková řešení, která by byla přizpůsobena potřebám zúčastněných a která by zohlednila situaci především těch nejzranitelnějších mezi chudými. <clears throat> Body, které se staly předmětem diskuze, to tady už zaznělo eh, od ostatních, je to otázka takové té průřezovosti, a holistické dimenze, jak se teď říká, chudoby a máme prostě pocit, že tady je totální eh, absence globální politiky eh, vůči eh, těm nejchudším. A pak ještě bych chtěla říct, že jednou z hlavních eh, zásad či faktorů je eh, to, že eh, musíme to vnímat tak, že chudoba není nějaká fatalita, nějaká osudovost. A v tom možná tkví ta výzva do budoucna. Možná, že bychom se měli na ty nejchudší začít dívat trochu odlišně. V našem pracovní skupině jsme, skupině jsme hovořili o určité schopnosti odolnosti, ať už je jedno až už je to otázka jednotlivých či eh, kolektivní záležitost eh, ti chudí, kteří prožívají v dramati- eh, dramatické situace, jsou někdy, schop, někdy schopni eh, se eh, z těchto situací vymanit. A protože jsou v tak citlivých situacích, tak by přesto měli být bráni jako občané první kategorie, prostě občané jako všichni ostatní. A když se takto k něm postavíme, jako k občanům eh, první kategorie, tak to bude všechno trošičku jiné. Já jsem eh, se, eh, musím říct, eh, velice dojala nad tím, co vyprávěli mladí lidé, kteří se setkali s mladými chudými lidmi, kteří říkají, prostě o nás se nikdo nezajímá, my jsme pro ostatní nic, proč bychom se měli zajímat my o zbytek světa. Další věc, Eh, často se ta chudoba eh, vlastně eh, omezuje, nebo řešení chudoby znamená řešit zaměstnanost či nezaměstnanost, ale to není všechno. Tím, že člověk najde práci, tak to nestačí. Ono ostatně už je třeba, aby vůbec byl situace, kdy tu práci najde, ale je třeba si uvědomit, že člověk neexistuje pouze jako se nevymezuje pouze vzhledem ke svému vztahu k práci. To není jediná dimenze lidské bytosti. O tom jsme hodně mluvili v naší pracovní skupině. Sociální uznání člověka e, to vede přes celou řadu e, různých oblastí a někteří v naší pracovní skupině hodně hovořili o kulturní dimenzi. Takže kromě zaměstnanosti jsme také hodně hovořili o přístupu k vzdělávání od toho nejnižšího věku. Všichni to velmi dobře víme. Teď eh, právě pracujeme ve výboru pro kulturu eh, na této věci a uvědomujeme si, že život člověka a jeho osud se hodně rozhoduje v těch prvních letech. Takže přístup eh, ke vzdělání hned z kraje života a celoživotní vzdělávání. Další důležitou oblastí je zdraví. Zdraví duševní první konkrétně. To hodně bylo zdůrazněno v naší pracovní skupině. A tady je třeba přijmout velmi urgentní opatření a specifické eh, politiky v této věci. A Tady je pak další věc a v tom se shodujeme s první pracovní skupinou. Otázka zranitelnosti určitých kategorií. E, konkrétně je to e, kategorie žen. E, ženy představují hodně velkou část těch, kteří žijí ve velké chudobě, potom děti, staří lidé, lidé s postižením, ale také přistěhovalci, a nebo jejich potomci a především e, přistěhovalci a jejich potomci z Černé Afriky. A pak jsme ještě hovořili o důsledku e, rozpočtových politik, snižování rozpočtů. To se nejvíce dotýká právě těch nejzranitelnějších. E, jsou to politiky, které by měly vlastně přijít na pomoc e, těmto e, kategoriím e, zranitelných. To je pravda v oblasti sociální, vzdělávání, zdravotní a samozřejmě také se, snižují sociální, se snižuje objem sociální pomoci e, těmto lidem. Pokud bych to měla ještě celé e, schrnout, tak bych řekla, že velkou výzvou pro evropskou společnost je e, prostě zdali budeme mít odvahu a Eh, vyvineme dostatečné úsilí pro to, aby skutečně Evropská charta eh, lidských práv ožila, aby byla důsledně uplatňována, aby i tito chudí a nejchudší mohli požívat všech práv a byli vnímáni jako občani s velkým O a eh, myslím si, že tady hovoří vlastně obhájkyně lidských práv, kterou jsem, takže to je asi všechno z mé strany a teď ještě dám slovo kolegovi, spoluspravodajovi. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. V naší pracovní skupině, jak už to řekla eh, kolegyně, byla vedena velice bohatá rozprava a my jsme z toho vyvodili několik eh, takových eh, hlavních témat, které předkládáme. První věc, kterou jsme tedy definovali, je nutnost vytvořit takové politiky, které by zohledňovaly ty nejchudší. Což znamená, opatření, která by byla cílená, tak, abychom se k těm nejchudším opravdu dostali. Rovněž si to vyžaduje e, vytvořit si e, takový plán práce s konkrétními cíly a e, diverzifikovanými ukazateli boje proti chudobě a zároveň zajistit eh, roční, výroční hodnocení plnění tohoto plánu práce. Dále jsme eh, upozornili na nutnost eh, implementovat vlastně sociální aspekt napříč všemi politikami Dále je třeba zajistit skutečný dialog s těmi nejchudšími a začlenit do, tohoto, eh, do této rozpravy všechny eh, hráče, všechny zúčastněné strany především eh, aktéry eh, sociální společnosti. A chtěli bychom, aby práce této agory se promítla do eh, přípravy dalšího setkání, evropského setkání pro lidi v chudobě, žijící v chudobě, kterou bude Evropský parlament organizovat. Další nutností je uznat propojení, které existuje mezi chudobou a lidskými právy a především zajistit přístup k lidským právům a jejich plné e, uplatňování, účinné uplatňování. A e, studie Eh, která se nazývá eh, lidská, základní lidská práva a extrémní chudoba je v tomto směru výmluvná. Rovněž je třeba eh, vymanit se z logiky konkurence vůči osobám, kteří žijí, které žijí chudě či v chudobě sociální eh, finanční mechanismus v Evropě stále ještě eh, se odvíjí od eh, logiky odměňování za odvedenou práci bez zohlednění dalších skutečností. Je třeba také uznat roli, kterou hrají asociace v terénu, včetně finanční přispění těmto združením a spolkům a jejich eh, dobré postupy je třeba správně ohodnotit a zdůraznit. Pak jsou tady další možnosti eh, mikroúvěry, eh, začlenování do sociálních sítí. A tam je třeba tyto věci povýšit na evropskou úroveň kvalitní a dlouhodobé pracovní příležitosti, to je další důležitý cíl, je třeba bojovat proti takzvanému prekérnímu zaměstnávání, krátkodobému eh, neošetřenému eh, způsobu zaměstnávání. Eh, perspektiva pohlaví je rovněž eh, a genderu eh, tedy je rovněž něčím, co je třeba zohlednit a je naprosto nutné snížit ten rozdíl mezi odměňováním mužů a žen alespoň o 1% ročně a zároveň také individualizovat sociální práva. Další věc, která nám připadá velmi zásadní, je nutnost zlepšení spolupráce spolupráce mezi všemi evropskými institucemi, národními institucemi, institucemi regionálními i místními v boji proti chudobě, tak jak to bylo řečeno včera. Boj proti chudobě rozhodně není něčím, co by měl mít na starost jeden jediný komisař. Dále koordinace zúčastněných e, služeb, konkrétně v oblasti zdravotní, e, kulturní, vzdělávací a v neposlední řadě je třeba e, občana, ať už je jeho situace, sociální situace jakákoliv, je třeba znovu dát do centra pozornosti, když hovoříme o hospodářských a sociálních cílech Evropy. Eh, seznam doporučení se velmi oprávněně prodlužuje, ale to je také cílem naší práce. A protože se jedná o stejné téma, aha, vy si chcete eh, vzít eh, slovo, ale já jsem teď chtěla dát slovo konferenci o konsensu, která pracovala o, nad stejným tématem jako pracovní skupina 3, takže nejprve občané a pak vy. Dobře, takže pan Jérôme Dignon, eh, ten byl předsedou dva a půl dne eh, kon, eh, konference o, o konsensu z 22 občanů, kteří přišli ze všech možných členských států Unie. Hluk v sále. Jste umožnila předchozím dvěma skupinám, aby i členové skupiny se vyjádřili. Já si myslím, že by bylo spravedlivější, kdyby se mohli členové třetí skupiny vyjádřit, než přejdeme ke zprávě eh, pana Vignon. Máme dost času, eh, naprosto eh, máte pravdu, takže za pracovní skupinu 3 dám slovo těm, kteří o něj eh, požádají. Pan číslo 16 z Evropského hospodářského sociálního výboru, prosím. Also, Um, Já jsem členkou Evropského sociálního hospodářského výboru a ráda bych se soustředila na jednu konkrétní věc, která včera zazněla a o níž mám pocit, že nevyzněla ještě dostatečně silně v těch doporučeních. Jedná se mi o to, že tady máme obrovskou potřebu vzniku struktur, které opravdu tu občanskou společnost uvedou do bezprostředního kontaktu s Evropským parlamentem. Tady to musí být trvalé mechanismy, struktury a takové, které budou schopny znázornit různé podoby chudoby. A musíme jít i dále. Tady nejde pouze o krizi. Úmluva o e, fungování, smlouva o fungování Evropské unie nám dává to právo. My musíme se starat o občany. A samozřejmě, že i taková agora by byla dobrá, kdyby se konala každý rok, protože tím bychom byli schopni přehodnotit, jak jsme si vedli v průběhu toho roku. Um, ty národní konzultační procesy ne vždy probíhají, jak mají. Často v některých členských státech je občanská společnost ignorována. Potřebujeme pomoc Evropského parlamentu. A na poslední, ještě v neposlední řadě máme tady Evropský sociálně hospodářský výbor, který rovněž potřebuje silnější vazby na parlament. E, v jedn, v tomto dokumentu je jedno slovo a to si myslím, že by bylo vypuštěno. V jednom z těch bodů v úvodu se hovoří o černé Africe, doslova tam by se nemělo to slovo černá objevit. Takže pan kolega Vančel, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád zdůraznil jednu věc v té výborné souhrné zprávě, totiž vzdělávání, školství Nevím, zda mám pravdu, že jsme jediná pracovní skupina, která se takto soustředuje na proškolování, na vzdělávání. Ono je to taková um, prevence chudoby, ale zároveň trvalý, um, trvalé aktivum. A myslím si, že právě tady Agora by se měla připojit k našemu výboru a e, zastat se rozšiřování eh, pravomocí tak, aby se školství, vzdělávání stalo i eh, naší záležitostí. Jak víte, doposud je vzdělávací politika plně v pravomoci členských států, ale víte, že ehm, nová eh, smlouva nám dává možnost přinejmenším monitorovat tento velice zásadní aspekt moderního života. A jak už jsme poznamenali, mm, existují obrovské rozdíly mezi členskými státy a předávání osvědčených postupů by opravdu všem pomohlo, zejména těm, jež zaostávají dohnat ty ostatní. Tedy připojte se prosím k nám a pomozte našim snahám v tom, aby se e, školství vzdělávání stalo prioritou e, rady, komise v rámci politiky Evropa 2020 a tím se nám vše povede mnohem lépe. Tak a teď e, číslo 192, prosím, paní, máte slovo. Če. A. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poblahopřát spolu s pravodajům za excelentní práci, to ano, ale zároveň myslím, že musím zdůraznit jedno téma e, o kterém jsem včera hovořila a mám pocit, že není v doporučeních e, úplně zohledněno. Já jsem z Evropské e, Eh, ženské lobby a z Malcké ženské konfederace a i když je tady čtvrtá odrážka od spoda, ve které se hovoří o perspektivě z hlediska genderu a o plánech, eh, které by měly být realizovány, aby se zmírnil eh, rozdíl v odměňování mezi muži a ženami, tak tento rozdíl se bude snižovat pouze eh, pokud ženy budou eh, schopny a budou mít možnost eh, pracovat v kvalifikovaných a dalo by se říct kvalitních pracovních místech. Takže chtěla bych, aby tam zaznělo Evropská unie, Evropská komise by měla eh, přijmout opatření holistického charakteru, aby ženy jako většinová skupina uvnitř Evropské unie eh, měly k dispozici pracovní příležitosti, eh, prostřednictvím určitých podpůrných struktur. Ženy Eh, trpí nedostatkem eh, odměňování, v odměňování eh, a to právě proto, že takovéto struktury neexistují. Například škola končí v jednu hodinu, není tady dostatečné množství dostupných zařízení pro děti, takže ženy nemohou přijímat zaměstnání vzhledem i k těmto okolnostem a tyto podpůrné struktury vlastně ženám situaci ještě více zhoršují a oni se nacházejí v situacích chudoby. Takže opakuji, je zapotřebí holistického přístupu, aby se zohlednily potřeby této většinové skupiny uvnitř evropské společnosti. Děkuji vám, paní. A teď 146, víceméně proti mě. Ano, děkuji vám. Um, děkuji. Já myslím, že v té zprávě chybí několik věcí, které bych tam rád doplnil. Jsou to věci, o kterých jsme včera hodně mluvili. První zpravodajka v podstatě jednu věc e, zmínila v ústním zhrnutí, ale v textu to není. A totiž vyjádřili jsme důrazný názor, že evropský sociální model je ohrožený. A musí se s tím něco dělat. Spravodajka to ústně uvedla, ale v textu to není a já myslím, že by to tam být mělo. A kromě toho včera zaznělo několik důrazných příspěvků v tom smyslu, že na úrovni Evropské unie se příliš zaměřujeme na hospodářský rozměr a nedostatečně na sociální rozměr. A to musí být vyvážené, protože to jsou jenom dvě strany stejné reality. Potřebujeme hospodářský rozvoj, ale potřebujeme také rozvoj sociální. A ty se navzájem také potřebují. Další věc, která ve zprávě není, je to, že jsme vyjádřili velké rozhořčení v pracovní skupině z toho, že instituce Evropské unie odmítají uznat, že odpovědnost za současnou sérii krizí, které Evropa různými způsoby prožívá, částečně nesou nedostatky na evropské úrovni, na úrovni EU. Ne všechno to způsobili hloupí lidé v periferních zemích. Konkrétně zaznělo několik příspěvků o tom, že na centrální úrovni EU, především v Evropské komisi a na úrovni Evropské centrální banky, se projevuje zaměření na ochranu bank a seniorních držitelů dluhopisů, kteří promrhali své prostředky, místo toho, aby tyto instituce stanovily za prioritu ochranu občanů. To říkalo mnoho účastníků tohoto semináře a já bych byla ráda, kdyby se to objevilo i tady. A ještě další věc, pokud je o minimální příjem, o tom se také mluvilo v pracovní skupině číslo jedna, zazněl konkrétní návrh, který tady není, a totiž Evropský parlament a případně hospodářský a sociální výbor by mohli posoudit, jestli by stálo za to zavést systém zaručeného minimálního příjmu v celé Evropské unii jako způsob, jak naplnit tento cíl účinným způsobem. Vzhledem k tomu, že více než 50 let po vzniku, v roce 57 po vzniku této unie, nebo té původní části unie, jsou v této věci stále ještě velké nedostatky. A zcela na závěr poslední věc, k tomu jsme se také vyjádřili, možná by bylo vhodné, kdybychom připravili nějakou chartu, která by umožnila strukturovaný dialog mezi organizacemi občanské společnosti a institucemi Evropské unie. Tomu by se mohli věnovat parlament nebo Evropský sociální výbor. Záleží na tom, pod koho to spadá v Evropské unii. Děkuji za toto stanovisko. A teď dám slovo osoby, která je na místě 254. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodajům za to, že zahrnuli do textu můj návrh, do těch doporučení. Já budu stručný, protože předřečník už v podstatě mluvil o tom, co jsem chtěla říct o bankách. Ale rád bych předložil jedno doporučení doporučení, které jsem nezmínil včera na pracovní skupině. Já jsem z Bulharska, což je země, která spadá pod monitorovací mechanismus, je to ten mechanismus spolupráce a ověřování. A já bych tady doporučoval, možná, že to vypadá zvláštně, protože tak to není ve většině zemí, ale bez ohledu na to, jaká opatření přijmeme, buď na národní nebo na evropské úrovni, nebudou účinná, pokud nebudou transparentní a pokud někdo neponese odpovědnost. Protože v mé zemi je pořád ještě problém korupce a já bych rád, aby to bylo výslovně uvedeno. Bez ohledu na to, jaká opatření a jaké politiky budeme uplatňovat, jak na národní, tak na evropské úrovni, musí platit zásada transparentnosti a odpovědnosti. Děkuji za tento příspěvek. Já vás mohu ujistit o tom, že k té zprávě připojíme ještě dodatek. Zpráva už byla vytištěna, ale všechno jsme si zaznamenali a připojíme to tam. 281, prosím. Euh, Děkuji, já bych jednoduše chtěla poděkovat všem zpravodajům a snad pouze ještě něco upřesnit u toho pátého doporučení, totiž uznat, že existuje propojení mezi extrémní chudobou a lidskými právy. Evropský parlament v roce 2008 schválil zprávu Cashman a tam bylo řečeno, že se musí bojovat a přijmout prostě do té agendy jednak extrémní chudobu, sociální vyloučení a tak dále. Na to musíme navázat, ale rada to neučinila. To doporučení tady vlastně signalizuje znovu to tež, čili to bude příležitost, aby se zadala studie v rámci e, toho pracovního programu a je důležité, aby to vše proběhlo v partnerství s těmi, kterých se to týká, aby to nebyli jenom experti, kteří se budou projevovat, ale i ti postižení, aby mohli říci, podělit se o své zkušenosti. Oni budou doslova, doslova svědčit o porušování lidských práv. Děkuji za toto upřesnění. A nyní 331, eh, prosím. Eh, děkuji. Já jsem z Řecka a e, hospodářská krize postihuje nikoli pouze jednotlivce, ale i celé rodiny a proto bych vyzval Evropský parlament, aby se chopil iniciativ a zajistil, aby členské státy se cítily nuceny aby se e, cítili donuceni něco udělat a pomáhat celým rodinám, právě navizovat na nejdůležitější organizace, které se zabývají rodinami a tak dále, čili to by měl hospodářský a sociální výbor e, tedy vzít, ujmout se toho a zohlednit. A další věc v té třetí pracovní skupině, i zde by se chtěl zmínit o velkých rodinách. Rodinách, již mají mnoho dětí. Um, tyto děti, tyto rodiny si často dokážou poradit právě v dobách krize, ale e, sem tam v Evropě legislativa dokonce i uznává to, že je to taková specifická situace těch e, rodin s více dětmi. Na druhé straně opatření, e, úsporná opatření snižují těmto rodinám dávky, protože se šetří všude a tyto rodiny jsou tím postiženy. A zároveň se to týká samozřejmě imigrantů, legálních i ilegálních. Ti už si vytrpí dost těmi předsudky společenskými, tedy pomáhejme jim alespoň těmito způsoby, kterými se dá, e, to rovněž v rámci našich pracovních skupin o tom jsme hovořili, rovněž bych byl rád, aby naše předsednictvo přišlo s něčím, co zareaguje na to, že se rodinám osekávají rodinné přídavky, zejména těm velkým. E, právě v dobách krize to těmto rodinám rozhodně hodně uškodí. A 342 e, a potom bych ráda uzavřela debatu teda 332 a pak přejdeme k závěrům. Milícias, Conselho Económico e Social, Grupo 3. Saudando a Ágora como expressão. Eh, já jsem z výboru, um, hospodářského a sociálního výboru a chci říci, že jsem velice rád, že se účastním této agory. Rovněž je dobré a jménem našeho výboru vítám všechny hm, nevládní organizace, sociálně zaměřené organizace. My jsme se ve třetí pracovní skupině věnovali sociálně udržitelnému modelu. To je jeden ze způsobů boje s krizí. Tím můžeme hm, dodržovat jeden zásadní princip, což je důstojný život všech lidských bytostí a rovněž spoluzodpovědnosti a solidarity. Chudoba je problémem nás všech, nejen těch, kteří ji trpí. A proto by neměl být nikdo ponechán o samotě právě v době krize. V eh, těchto dobách hospodářské a finanční krize se sociální dopad projevuje výjimečně silně. Máme eh, chudé, máme lidi, kteří eh, nemají eh, co jíst a tím jsme se právě nedávno zabývali v našem sociálním hospodářském výboru. Tito lidé například trpí nedostatkem zásadních záležitostí jako elektřiny a vidíme, že celá krize má i demografický eh, dopad. Například eh, ve Španělsku a to by nemělo vést ke krize solidarity, která v současné době Evropě opravdu hrozí. Musíme vytvářet partnerství. Právě dnes dopoledne jsme o tom hovořili. V těchto partnerstvích musí být účastní všichni. Veřejný sektor, soukromý sektor, nevládní organizace a musí to být vše um, zakotveno v takových smlouvách o spolupráci, tak, aby ten přístup byl koordinovaný. Občanská společnost i vláda, všechny musí Eh, s tou krizí něco dělat. A jeden z problémů je tady zadluženost rodin. Podívejme se například do Toskánska v Itálii, jak to vypadá tam. Tam máme eh, kostel, banky, tedy církev, charitní organizace. Eh, všichni pracují společně, aby bojovali s tímto přes přílišným zadlužením, zadlužováním. A myslíme si, že by všichni měli ehm, nutně právě se chopit i této problematiky. Musíme všem zaručit eh, minimální základní příjem. Já jsem před eh, lety byl zpravodajem právě v našem výboru při stanovisku o právech eh, uchazečů o azyl a i tím bychom se zde měli zabývat. Další paní, prosím, vy. Thanks very much. Děkuji. Ano, já jsem velice ráda, že tady vidím to doporučení o tom, že eh, se musí eh, zohlednit i názory těch, kteří přímo tu chudobu zažili. A to ještě musí být podtrženo silněji. Tady nejde pouze o taková formálně lidská práva. Tady jde o to, jakým způsobem dospět k nejlepším řešením. Pokud tady tito lidé nejsou, tak jak se to dozvíme, zda je něco správným řešením. Ještě tady je určité nedorozumění. Eh, každoroční zasedání o těch, o extrémní chudobě, to organizuje předsednictví s komisí a a koordinuje to právě Evropská síť boje s chudobou a jiné, například ATD, čtvrtý svět. My už je organizujeme, pořádáme deset let, nyní už máme deváté setkání a e, průběžně v průběhu roku se snažíme vstupovat do dialogu a každý členský stát, který se toho účastní, vede dialog s těmi, jež chudobu zažívají a e, já bych řekla, že by se to mělo trochu otočit, že by se mělo říci, že se musí zajistit propojení národní a mezinárodní koordinace eh, s Agorou. To je velice intenzivní proces, který probíhá u těch, kteří eh, trpí chudobou a to vše musíme integrovat. Děkuji za toto upřesnění ohledně těch evropských eh, setkání. Teď paní číslo 239, vy, vy prosím. Já neznám bohužel jména, říká předsedkyně. Ze sálu hovoří e, řečník bez mikrofonu. E, prosím, paní, uveďte své jméno, já vás ale nemohu e, vyzvat jménem, protože vás neznám. Prosím, abyste se představila. Allez-y, madame. Prosím, eh, paní, jejíž jméno neznám, ale která své jméno jistě sdělí. Ano, děkuji vám. Ano, děkuji, ale vy jste zmínila číslo 229. Θεωρώ τις δύο αυτές Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, musím říct, že tyto dny pro mě byly obrovsky důležité. Bylo velmi významné e, slyšet e, ta prohlášení a vůbec, že se to všechno mohlo konat. To je e, to je úžasné, ale co můžeme přinést jako přidanou hodnotu? Včera v práce v pracovní skupině jejíž činnost tady byla představena, ale ne velmi přesně. Jsme diskutovali o každodenním životě evropských občanů, o tom, co zažívají a já si myslím, že Evropský parlament eh, zastupuje eh, občany lépe než jakákoliv jiná instituce. Eh, řekli jsme, že to, co dnes se především občanů dotýká, je skutečnost, že hospodářský a sociální systém Eh, začíná eh, nabírat trhliny, pokud se věci nezmění. A eh, tím pádem budou trpět občané. Já jsem součástí jedné ženské organizace v zemi, která je velice zasažena krizí. Dostali jsme se do situace, která je Eh, velmi špatná eh, v důsledku působení eh, Mezinárodního měnového fondu a také v důsledku určitých kroků komise. Obě tyto instituce realizují celou řadu kroků, ale ono to řecké občany hodně zasahuje, zasahuje to hodně naše ženy a v důsledku toho máme více problémů než předtím. Takže v důsledku toho si myslím, že tento hospodářský a sociální model se nemůže v zemích kde je uplatňován, eh, prosadit kvalitně a pozitivně eh, jinak, než když bude doprovázen ještě dalšími kroky, například zajišťováním rovnosti mezi muži a ženami. Eh, u nás jsou to teď ty nejchudší, kteří jsou ještě více vystaveni obtížným situacím. Nemáme právo nechat občany bez ochrany, nemáme právo opustit občany, kteří na svých bedrech nesou eh, ty eh, důsledky krize a přitom k té krizi eh, příliš nepřispěli, nejsou zodpovědní za to, co se stalo. Měli bychom se je snažit zachránit prostřednictvím různých institucí, vzájemným uznáváním, solidaritou. Pokud to neučiníme, tak Evropa nepřežije a to je to hlavní sdělení, které by tady dnes mělo zaznít a to to je to, co bychom dnes měli říct, to je to, co by mělo z této agory výjít ven je zapotřebí, aby to bylo jedno z našich hlavních sdělení a chci se připojit těm, kteří již hovořili přede mnou a kteří řekli, že to, co musíme zachránit, je zcela jednoduše Evropa. Evropa již 50 let Eh, vše eh, vlastně stavěla eh, kolem člověka. Člověk byl v centru jejího snažení. My máme určitou odpovědnost, odpovědnost za ochranu Evropy, ale je zcela jasné, jaké sdělení tady musí zaznít a my se k vám v tomto směru díváme s nadějí. Předsedkyně, je tady několik lidí, kteří požádali o slovo a já se omlouvám, neznám jejich jména, ale teď řeknu ta čísla, dám jim postupně slovo slovo. Eh, nezapomeňte, co jste chtěli říct. Teď dám slovo tedy občanům a po přestávce dám slovo těm z jednotlivých pracovních skupin, které, eh, kteří již o něj požádali. Takže teď pan Gio, který předsedal práci 20 evropských občanů z 15 států, eh, sešli se v pracovní skupině samostatné a pracovali velmi intenzivně. Prosím, pane kolego, máte slovo. Merci. Euh, jsem Jérôme Vignon, Jsem Jérôme Guignon, děkuji za udělené slovo. Dva dny jsem teď měl tu čest předsedat konsensuální konferenci, která musí prostě dospět k nějaké schodě, to je její základní zadání, eh, schodě kolem určitých eh, návrhů, které vyplývají z dvou otázek, které nám byly položeny. První otázka, jaká opatření a jaké činy by měly být uskutečněny, proto, aby se zjednodušil přístup eh, starších eh, osob a osob s nízkým příjmem ke kultuře a k novým technologiím. A druhá otázka, co může učinit především Evropská unie eh, v těchto opatřeních a krocích. Takže výsledkem naší práce je soubor návrhů eh, předlož, eh, přijatých konsensuálně a tyto eh, návrhy přednese Maria Cabrel za oblast kultury a Albertina Willefeld za oblast nových technologií. Jako předseda této konsensuální konference eh, bych chtěl jenom stručně říct, že postup je velmi dynamický a chci eh, tady složit hold Evropskému parlamentu za to, že to inicioval. My jsme eh, vlastně vyšli eh, z takového vzájemného sdělování velmi negativních, eh, negativních eh, pocitů. Kladli jsme si otázky, jak to, že máme my tady přemýšlet o přístupu k kultuře, když ty příjmy v jednotlivých státech jsou tak nízké, jak můžeme žádat o přístup k kultuře, když tady vlastně Eh, kultura eh, pro tyto lidi je odepírána. V některých zemích, jak nám bylo řečeno, eh, je dokonce taková nálada, že staří by se měli někam vytratit, zemřít a nepřekážet. Takže žádat kulturu pro ty, kteří poznali komunistický svět, tak se jedná i o určité věci, které by chtěli zapomenout. Nicméně prostupem času jsme se dobrali určitých návrhů, protože jsme si uvědomili, že tady je takový začarovaný kruh a to řekla jedna z nás. Pokud na jedné straně vlastně nerovnost vytváří chudobu a chudoba eh, vede k tomu, že se lidé do sebe uzavírají, že tady vlastně přestává existovat solidarita, tak bez solidarity přestává existovat politická síla bojovat proti nespravedlnosti. Ale proto je třeba činit něco z obou stran. Ze strany těch takzvaných bohatých a začleněných i ze strany těch chudých a vyčleněných. Takže tady jsou naše návrhy a v obou případech představují možnost, jak jít ku předu. Takže nejprve Maria Cabral, která bude hovořit o opatřeních eh, pro boj pro přístup ke kultuře. Bod číslo jedna kultura nemůže být eh, vnímána osamostatně eh, bez, kvality, bez jiných aspektů kvality života. Náklady na kultury by neměly být zdaňovány aby se e, zlepšilo pochopení ze strany politických představitelů a zlepšily se eh, také politiky eh, eh, k, vůči starším lidem, tak je zapotřebí, aby politici prožívali alespoň část roku v občanských iniciativách a lépe se seznámili s potřebami dalších kategorií občanů. Starší osoby, seniori, jsou zdrojem poučení, zkušeností a znalostí pro celou společnost a proto by Eh, členské státy měly vytvořit eh, prostor pro eh, tvůrčí činnost a slaďovat přístup mezi mladými a staršími občany, vytvářet více vytvářet e, bydlení více generační a vytvářet i možnosti e, práce ve volném čase, e, která by zohledňovala potřeby obou generací. Reforma penzí by měla kombinovat základní penzi a zdroje z veškerých dalších činností, včetně dobrovolnictví s cílem zlepšit e, životní e, podmínky starších a zranitelných osob by Evropská unie, její členské státy i soukromé podniky e, měly přijmout programy snižování nákladů a umožnit, aby pro tyto osoby se e, úvěry e, nestaly příliš nákladnými. Evropská unie a členské státy by měly dbát e, na to, aby tito lidé měli přístup ke všem statkům, včetně statků kulturních, a také zohlednit případné fyzické či jiné postižení těchto osob. Evropská unie a členské státy by měly vytvořit platformu, ve které by si sdělovaly nejlepší možné postupy, tak aby byly tyto postupy, eh, bylo možno je aplikovat i jinde. Děkuji za pozornost. Albertína teď eh, představí naše návrhy, které byly eh, nakonec konsensuálně přijaty a týkají se přístupu k novým technologiím. Nejdříve bych ráda poděkovala za to, že mám tu příležitost zde promluvit. Nyní uvedu, co doporučujeme v oblasti digitálního uh, digitálních rozdílů. Ehm, všichni by měli mít možnost v přístupu k technologiím. Často bohužel jsou příručky dokonce k přístrojům ehm, nesrozumitelné, pro něj jsou pouze v určitých jazycích. Starší občané nejsou připraveni k využívání eh, těchto moderních technologií, které jsou nutné. Nicméně eh, nemusí eh, se nutně učit využívat těchto no, technologií, aby se cítili integrovaní. Často vězí problémy eh, v nedostatku digitálních eh, přístupu k digitálním vydobytkům. Měla by vznikat centra pro eh, ty, kteří nemají nějaké vstupní znalosti a nemají ani finanční stroje, aby si pořídili například počítač, aby tam mohli přicházet a využívat eh, tuto techniku. Měly by tam probíhat kurzy, které povedou odborníci a eh, rovněž měly by být zaměřeny na starší občany, kteří by měli mít možnost se vzdělávat. Příručky, eh, které mohou využívat starší lidé, by měly být napsány jazykem, který je všem srozumitelný a který právě nepoužívá žargon, tak aby je mohli pochopit i ti, kteří nejsou zvyklí eh, zacházet s touto technikou a kteří by mohli pochopit, co přesně se děje, kdykoliv e, s tímto přístrojem pracují. Mladí lidé často si nejsou vědomi e, obtíží, na které narážejí starší spoluobčané Možná, kdyby se více dozvěděli o tomto, tak by jim to umožnilo v praxi uplatnit solidaritu eh, s generací jejich dědečků. Evropský parlament zde má konkrétní úlohu, totiž měl by se tím zabývat právě mezigeneračním propojením. Omlouvám se, eh, čtu vše anglicky. Tedy tady jde o sdílení kompetencí a tím se zacelí právě ta generační eh, průrva. Proto by měla být mezi mladými lidmi šířena osvěta o digitálním vyloučení starších spolupčanů. To by jim umožnilo pochopit, na jaké konkrétní obtíže tito lidé narážejí a eh, mohli by se cítit vybídnuti k tomu jít a pomoct jim v našem světě se velice rychle jakákoliv nové moderní výdobytek eh, stává zastaralým, což eh, vlastně Zdůrazňuje, že užitečnost nových technologií je relativní a eh, většina těch nových přístrojů se zaměřuje na mladé lidi. A berouc v úvahu, že je to obtížné, dokonce i pro mladé, nemluvě už o starších občanech, sledovat, jak se vyvíjí moderní technologie, vždy být na špici vývoje a chápat, jakým způsobem um, tyto přístroje využívat. Um, a rovněž si je moci dovolit koupit, tak by měla Evropská unie se snažit podporovat přístup k jednodušším přístrojům, eh, technickým eh, různým přístrojům, které budou přizpůsobeny pro starší spoluobčany. Beruc v úvahu, že eh, čím je kdo chudší, čím, tím má omezenější přístup k technologiím. Například předplacená telefonní karta je mnohem dražší než mobilní telefon. Členské státy by tedy měly podporovat starší občany tím, že jim zajiští přístup k mobilním telefonům, počítačům a přístup k internetu za levné ceny. Žádná technologie nemůže sama o sobě um, zlepšit kvalitu života, ale sehrává tam významnou úlohu, tedy je úlohou právě členských států zpřístupnit tuto technologie starším občanům nikoli pouze jako nějaké nástroje, ale rovněž jako způsob, jak zlepšit jejich sociální propojenost, jak jim nabídnout levné možnosti komunikace, například spojení s rodinou, která může žít někde daleko, přístup k kultuře, účinnější rovněž přístup k eh, jejich lékaři, k bance, eh, k daňovému úřadu a tak dále. Eh, Pan eh, Vione, chtěl byste něco připomenout, připojit? Ano, dovolte, abych tady ještě připojil malou věc, která se vztahuje k tématu Agory, krize a chudoby. E, to jsou věci, které byly velice přítomny v našem e, diskurzu. E, hovořili jsme o nárůstu chudoby a také o případné změně směřování evropské společnosti, ke kterému by mohlo dojít v důsledku krize na našem kontinentu. A říkali jsme si, že teď musíme hledat to, co může nadále Evropany spojovat a možná, že krizi lze vnímat i tak, že bychom Evropany mohli eh, slučovat a schromažďovat nejenom pouze kole bohatství, protože to bychom se odstli v defenzivě, ale mohli bychom eh, se eh, slučovat kolem toho, co nám chybí a co je doplňující. Seniori mají jedno velké bohatství. Je to čas a je to paměť. To je přesně to, co chybí ostatním eh, kategoriím eh, občanů, kteří jsou zahlceni eh, každodenními pra, každodenní prací a tak dále. A to je něco, co bychom měli využít, tyto, dvě, tyto dva zdroje bohatství seniorů. Na tom jsme se shodli. Děkuji a ještě někdo se hlásí, jeden z účastníků. Prosím, pane. Pan Orvela. Dobrý den, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ze Španělska. Nezastupuji žádnou organizaci ani žádný odbor. Jsem tady sám za sebe ze Španělska. V průběhu těchto posledních tří dní, tří dnů jsme viděli, že každá země má podobné problémy. Je to krize, je to finanční situace, jak se jí postavit, kultura, nové technologie, které mohou být těžkopádné a nákladné. Tato koncensuální konference nám umožnila věnovat se těmto tématům. A jedna z věcí, kterými jsme se zabývali, a které zatím nikdo v těchto závěrech nezmínil, ale kterou já považuji za důležitou, je to, že když nakupujeme nové technologie v jednotlivých zemích, ať už jsou to počítače nebo telefony, Velice často k ním dostáváme návod použití pouze v angličtině a někdy třeba ve francouzštině. Já vím, že platí zákon, platí předpis, který uvádí, že v každém členském státě každé technologické zařízení, které si někdo koupí, musí být doprovázeno návodem k použití v překladu do místního jazyka, ve francouzštině, v nizozemštině a tak dále. Bylo by dobré, kdyby Evropský parlament zdůraznil skutečnost, že tento předpis je třeba vymáhat. Protože starší občané v Evropě nemají stejný přístup k cizím jazykům jako mladí lidé, kteří se všichni učili cizí jazyky. A to je důležitá věc, která musí platit celosvětově. Děkuji za toto doplňující informaci a e, prozatím tedy uzavřeme naše jednání a po přestávce e, dám slovo těm, kteří o něj požádali i na základě těch e, žádostí o slovo, které jsem obdržela v písemné podobě, abychom pak mohli dále uzavřít práci naší agory. Eh, žádosti o proplacení údajů, eh, nákladů, pardon, můžete u dveří eh, u těch dvou našich spolupracovníků zanechat a bez těchto vyplněných formulářů, které můžete také ještě nechat u východu na esplanádu, nebudete moci mít své náklady proplacené. A Eh, u vstupu do eh, jednacího sálu jsou také k dispozici osvědčení o účasti. Teď si prosím uděláme přestávku na kávu a sejdeme se za 15 minut.